frakci ALDE, GUE, EPP, EKR e a e FDD jsem obdržel žádosti na jmenování a změny v jednotlivých výborech. Příslušný seznam bude zveřejněn v zápisu z tohoto jednání. Pokud e, nikdo nic nenamítne, e, před publikováním tohoto zápisu budou přijaty jako schválené. Co se týče lhůt pro poskytování pozměňovacích návrhů k